Okay, colleagues, thank you. Děkuji vám, kolegové, že jsme se tu sešli. Chtěla bych především sdělit sdělení předsedkyně. To už jsem měla udělat ráno, ale protože jsme měli slyšení a měli jsme spoždění, tak jsme zahájili rovnou e, naším slyšením. Chtěla bych vám říct, že místo zasedání výboru příští týden máme slyšení a to je u kom- pro kandidáty e, komisaře Mimici, to je od 6.30 do 9.30 v pondělí a o pana Styrenidise, to je v úterý, od 6 do 9. Náš výbor také bude moci položit v pondělí v INTE jednu otázku paní Malström a paní Mogherini 6. října v 6.30. Ale jen jeden dotaz na každém z těch slyšení. Ale každý poslanec může jít na každé slyšení. Právě jsme se dozvěděli od koordinat, ještě na koordinátorech jsme neměli tuto informaci. Právě jsem obdržela sdělení od konference předsedů o řešnickém čase. Každé slyšení bude rozděleno do 45 11 budník EPP 10, SAD, ECR 5, ALDE 5, GUE 4, Zelení 4, FDD 4 a nezařazení dvě otázky. Toto všechno dostanete písemně a v politických skupinách si rozdělíte eh, společně eh, tento řečnický čas, takže to se vyřeší s vašimi koordinátory. Eh, to je tedy informace o slyšeních a tato slyšení jsou velice, velice důležitá. Příští týden tedy není zasedání výboru, ale dnes ve, v půl páté 16.30, ne tady, v jiném, na jiném místě, ale zjistím, kde to je. 2 kvá, dva kvě 2, což je pod námi, bude prezentace Sacharovovy ceny, kandidátu na Sacharovovu cenu. Tak je to ve 4.15 už. Tam bude slyšení Společně s členy AFETu a dalšího výboru jsme potkali, eh, pardon, pozvali kandidáty a za dva týdny se bude hlasovat o Sacharovově ceně ráno. Všechno se to ještě mění, eh, protože mezi tím budou o naslyšení. Nemohu vám ještě sdělit přesnou hodinu, kdy se bude hlasovat, ale tento den si prosím zapište do svých kalendářů. To si myslím, že je všechno ze sdělení, tedy potom slyšení o ebole z dnešního dopoledne. Myslím, že mm, pro kolegy to bylo velice informativní. Eh, viděli jsme, co my jako EU můžeme vykonat. Napíšu dopis vysoké představitelce, předsednictvu a komisi jako follow-up z tohoto eh, slyšení a to, že je zapotřebí jednat velice rychle. Myslím, že už dnes odpoledne by se to mohlo povést sepsat a pak vám pošlu kopii všem. Nyní máme na programu diskuzi, má to tři body na pořadu jednání. Především máme diskuzi o klimatických změnách a hlasování. Ale ještě předtím bych. Máme tu eh, McQuaida, máme tu někoho jako za komisi? Ano. Ano, já mám totiž eh, brýle na čtení, tak proto vás nevidím. Pete McQuaid, máte pro nás něco? Ne. Děkuji vám, to je užitečné. Eh, ušetříme čas a můžeme přejít dál. K bodu číslo sedm. už jsem to našla v té rozsáhlé složce. A to je téma konference o klimatických změnách OSN. Abych vám sdělila několik informací. Jak pravděpodobně víte, Evropský parlament přijímá usnesení, když se chystá konference COP, která se odehrává prosinci. Je to konference jednotlivých zúčastněných stran o klimatických změnách. Kompetentním výborem je Envy a náš eh, výbor vždy poskytuje eh, input a následně na, novembro, na listopadové plenárce se hlasuje, takže máme krátký čas na to, aby se připravilo usnesení, aby bylo přeloženo, aby bylo odhlasováno a aby tedy ve výboru Envy naše usnesení mohlo být vzato v úvahu a následně, aby všechno se odehrálo, jak má na listopadové plenárce. Klimatické změny jsou nám všem eh, známy. Ve Štrasburku se odehrála diskuze ohledně toho, eh, co se eh, chystá. Tedy dnes právě probíhá zasedání v New Yorku a hovoří se, diskutuje se o tom, jak se připravit na zasedání v Limě v Peru, jak připravit konferenci COP, která se v Paříži v příštím roce a jakým způsobem v období po kodaňském zasedání, eh, jak dosáhnout tedy eh, v klimatických změnách eh, pozitivních výsledků. Když jsem byla v Keni před mnoha lety, tak jsem sama viděla, jak lidé přicházejí o živobytí kvůli, život, kvůli změnám životního prostředí, jak nemohou žít způsobem, který eh, pro ně tam byl navyklý. To znamená, že eh, klimatické změny mají skutečně dopad na rozvoj. My už jsme připravili návrh usnesení, ale protože se eh, byli, mm, přišli příliš pozdě na to, abychom měli hotové překlady, tak máte jen pracovní dokument a tento pracovní eh, dokument jste měli obdržet. Eh, byl, na, byl v papírové podobě a nebo přišel e-mailem? Ano, byl. Nyní vám je distribuován, abyste měli představu návrhu usnesení, který bude v následujícím pravděpodobně týdnu Eh, přeložen. Potom budeme překládat pozměňovací návrhy a budeme o něm hlasovat 3. listopadu, kdy se bude konat zvláštní zasedání. 14. října je lhůta pro pozměňovací návrhy 14. tedy v poledne. Jedním z hlavních bodů tohoto usnesení je, že z pohledu rozvoje EU by měla mít připravený důvěryhodný balíček na eh, tyto rozhovory, na tu konferenci s OSN, důvěryhodný balíček, eh, jak do roku 2030 eh, jednat s klimatickými změnami. Klimatický fond. Připravili jsme také další finanční závazky v této oblasti. Nové komisaře bychom měli žádat, aby byli velmi proaktivní. Budeme za pár eh, týdnů eh, diskutovat například o zprávě pana Stela, eh, o STG a, a vyjednávací pro s v n a ten, na ta konference v, v Paříži půjdou paralelně, proto bychom měli všechno pojímat eh, společně, měli to mít na paměti a přejeme si, aby naši noví komisaři spolupracovali. A to jak ti komisaři, kteří budou zodpovědní za eh, životní prostředí, tak za eh, rozvoj, aby tedy hovořili o těchto tématech Uh, přispěli k řešení problému. Kdo je teď první? Katen, myslím, že je to první. A potom další. Já se domnívám, i když nemáme ten článek ještě hotový. V preambuli bychom měli více mluvit o dopadu na uh, rozvojové země a na ostrovy. AKP, JPA se tomu budou věnovat v listopadu a prosinci. E, naposledy v Samoe jsme byli svědky e, silného lobbingu, který se týká zvyšování hladiny moře v těchto ostrovních zemích. Myslím, že bychom tam měli dát pár řádek o dopadu tohoto typu na tyto země. Příští týden zjistíme, jak pozitivně se k tomu postaví komise. Já jsem poněkud neklidná, co se týče závazků, tak jak je pocituje komise vůči zvládání změny klimatu. Musíme je přesvědčit o tom, že je to zcela zásadní nejen pro ekonomiku Evropy, ale celého světa a že k nám celý Eh, svět vzlíží. Pokaždé, co se rozjedu na návštěvu JPA, tak vždycky slyším, vy jste vyníky změny klimatu. Co eh, pro nás uděláte v tomto směru? Skutečně musíme zaujmout pevné stanovisko v tomto směru. Vzhledem k aktuálnosti je to zcela vitální, ale prosím, eh, rozvojové země a ostrovy by tam měly rozhodně v preambuli být. Máme mnoho řečníků, zatím pět, a máme na to, myslím, čas do tři čtvrtě na čtyři. Prosím, maximálně tři minuty všichni eh, řečníci a budu moci přibrat ještě další řečníky. Děkuji, Lindo. Já jsem skutečně neměla mnoho času si přečíst eh, tvůj návrh, ale podívám se na něj. Chci se zeptat tebe i kolegů na to, co by bylo možné udělat ve směru konsolidace boje se změnou eh, klimatu v rámci eh, Fondu pro rozvoje v celé Evropě. My máme závazky, co se týče financování mezinárodní změny klimatu a tam jsme pozadu, musíme hledat inovativní způsoby řešení v oblasti rozvoje, které také berou ohled na klima a já nejsem přesvědčena, že toto mají na paměti všichni ti, kteří plánují programy a akční plány na pomoc poskytovanou Evropou a pomoc poskytovanou Evropským fondem rozvoje. Na to je třeba se zeměřit, jak se k tomu inovativně postavit. A za druhé, povšimla jsem si, že ta úmluva o změně klimatu je už dlouhou dobu ve slepé uličce vinou nedostatku solidarity pocitované rozvinutými zeměmi. Zamysleme se tedy na to, nad tím, jaké momenty najít v nástrojích pro rozvoj vůči rozvojovým zemím a vůči už napůl rozvinutým zemím v tomto směru. Nemám mnoho konkrétních návrhů, ale myslím, že bychom se měli nad těmito dvěma věcmi zamyslet. Děkuji, Erika Gerardo a potom pan Maurice Ponga. Čela prezidenta. Ano, děkuji. Tak, jak již řekla paní předsedkyně, tak eh, jasně a zřetelně to ani říkat nemusíme. Nemusíme hovořit o rizicích, které lidstvo eh, přijímá, když nereaguje na klimatické změny. Klimatické změny ne- kladou jenom otázku, eh, jaký typ budoucnosti chceme, nejbrž vůbec eh, bude nějaká budoucnost, je možné přežít vzhledem ke změnám, eh, které lidstvo způsobuje na klimatu a ten akcionismus v souvislosti se změnami klimatu, který vidíme v mnoha zemích, je spojen také s otázkou ekonomickou. Velmi často se říká, eh, no nemůžeme se tolik zasadit eh, proti změnám klimatu kvůli hospodářským eh, otázkám. V minulém období parlament přijal usnesení o klimatické politice a stanovisko parlamentu přitom bylo velmi ctižádostivé, více ctižádostivé než politika komise, především co se týče vize, co se týče závazků eh, v určitém smyslu, například ve smyslu eh, energetické efektivity a také propojení, což jsou záležitosti, které byly méně zohledňovány v komisi. Proto se komise chci zeptat, zda své závazky také uskuteční a až na podzim předloží svůj návrh, Zda pak můžeme s určitou píchou vystoupit a říci, že Evropská unie bude na samitu eh, skutečně se prezentovat jako realizátor určitých slibů. My si klademe v tomto výboru otázku, Zda můžeme pomáhat strategicky určitým regionům, eh, především tam, kde klimatické změny již vedly k velikým změnám. Ano, ty jsi hovořila o Keni, eh, tam jsi byla, ale jsou i jiné země, kde se ukazuje, že právě ti nejchudší lidé eh, nejvíce trpí eh, těmito dopady klimatických změn. I my bychom v tomto výboru pro rozvoj se zavázat k tomu, že všeobecná klimatická politika nebude vedena jenom obecně, nýbrž konkrétně eh, pro země, které jsou nejvíce dotčeny klimatickými změnami a které trpí nejvíce těmito dopady. Bylo by dobré, kdyby výbor se k tomu vyjádřil. Ano, komise se vloží do debaty v závěru. Pan Panga a potom Katlín Vampen. Děkuji. Já bych měl tři poznámky. Za prvé je rozhodující, abychom v rámci kopu eh, nalezli eh, jednoznačné závazky eh, k omezení plynů CO2. Dále tedy zde musíme mnohé činit. Dále bychom se měli také rozhodně snažit o mezinárodní koordinaci na omezení těchto plynů. Evropa je v klimatických otázkách skutečně první řadě a doufám, že pozitivně bude moci ovlivnit mezinárodní situaci. Dále africké země, které trpí změnami klimatu, měli bychom přitom také myslet na to, že eh, právě ti nejchudší a to eh, malé ostrovy v Tichém oceánu musí eh, se nejvíce přizpůsobovat těmto změnám klimatu a Evropská unie by se měla snažit respektovat celkovou politiku rozvoje eh, i těchto regionů. Katlin? Děkuji, Katlin van Panen a potom Paul Rubik. Děkuji, paní předsedající. Já nezaberu mnoho času, jenom chci znovu zopakovat to, co jsem řekla při debatě minulý týden. Já jsem ještě v tomto výboru nová, musím se o rozvoji ještě mnohé dozvědět, ale o politice klimatu něco vím a já jsem jednou z poslankyň, které jedou do Limy a jsem velice potěšena, že i tento výbor vypracuje své stanovisko ke změně klimatu a k přípravě konference COP. Můžeme si myslet, že v rámci tohoto výboru máme dost peněz na boj eh, s tímto jevem, ale ukáže se, že ty částky budou zcela irrelevantní. Budeme-li chtít eh, vyřešit problémy třetího světa, za které my sami neseme vinu. Budeme-li chtít pomoci obnovit tamní průmysl a i zemědělství. Proto chci potvrdit to, co řekla paní předsedkyně, že je to odpovědnost Evropské unie. To je to nejdůležitější, co je potřeba říct směrem k rozvojovým zemím, že je to naše zodpovědnost a že si musíme stydět za to, jak jsme postupovali v uplynulých letech na evropské úrovni a za to, že jsme na sebe tuto zodpovědnost v minulosti nevzali. Jasné musí být, že je potřeba vypracovat dobře naformulované cíle, co se týče eh, změny klimatu, energetické účinnosti a i další a doufám, že nadcházející rada bude velice významná a že také schválí naše usnesení a doufám, že úspěch budeme mít i na úrovni výboru Envy a i na plenárním zasedání, ale hlavně, že se to dostane do limy. Jsem velice ráda, že jsou zde také kolegové z výboru Envy, kteří toto uslyší, pan eh, Rubik a potom Koral. Já jsem z výboru pro průmysl a proto také komisař Sedegard mohu eh, pouze pogratulovat, že eh, cíl snížení CO2 eh, je tak dobře stanoven. Evropa v této oblasti je vzorem pro celý svět a naše politika Evropského parlamentu přispěla k tomu, že celosvětový, celosvětové emise CO2 byly sníženy o 10 v Evropě a celosvětově o 25 Je to politika tedy Evropské unie, která byla příkladná a tak to také musíme komunikovat. Eh, kdybychom v Evropě měli hovořit o neúspěchu této politiky, eh, tak eh, jistě nemůžeme zbytku světa vykládat vůbec nic. Myslím, že by bylo také důležité, aby ETS byl znovu promýšlen. Nikoliv náš průmysl, který produkuje za dobrých eh, celosvětových eh, standardů eh, by měl odcházet do jiných zemí a vyrábět více tam za mnohem horších výrobních a klimatických podmínek. Evropa má také nejvyšší kupní sílu a dováží celosvětově mnohé výrobky a proto by bylo dobré, abychom tuto politiku také stáhli na úroveň úroveň spotřebitelů tak, aby emise CO2 na celém světě nestoupaly. Měli bychom tedy dbát na to, aby občané měli vůbec možnost zabránit a snižovat emise CO2 v rámci COPu. Je toto podstatnou otázkou, o které je nutno debatovat, aby celý systém byl více efektivní. Thank you, Mr. Děkuji, pan Koral a potom Lola, paní Lola Sanchez. Grazie, prezidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já společně jako kolegové jsem neměl také čas si to celé přečíst, ale nepochybně to učiním co nejdřív. Chtěl jsem ohledně klimatických změn říci to, že je jasné, že dopad na naší generaci už není udržitelný pro vyrovnanost na globální úrovni. V rámcové konferenci v Paříži se bude muset stanovit, jak má vypadat situace po kjótském zasedání. Musíme se rozhodnout. Jedná se o konkrétní eh, činnost ohledně klimatu. A eh, vypadá to, že skutečné činy budou odloženy do roku 2020, nicméně bychom potřebovali globální krok již nyní. A chtěl bych se zastavit u několika otázek, například u fondu mm, Zeleného fondu pro, eh, pro klima od roku 2010 se o tom začalo hovořit v Cancúnu jak víme, je toto zaměřeno na rozvojové země, které jsou eh, příslušným způsobem ohroženy klimatickými změnami ale eh, žádá se, aby ne, nedošlo k žádnému trestnímu nebo jakémukoliv stíhání pro tento eh, fond v zemích, kde bude eh, fungovat. Eh, to znamená, že by měl zprávat obrovské částky, jako stovky miliard a mohlo by nás tedy napadnout, že by tedy se mohlo odehrávat něco naznačujícího korupci. Ale ono je zapotřebí, aby tento fond jednal co možná nejtransparentněji. Co se týče těch kompenzačních opatření, tak u nich víme, že zde jsou určité Eh, systémy eh, zaměřené na rozvoj zejména v třetích, eh, zemi třetího světa, které trpí změnami životního prostředí, ale Musíme mít na paměti, že takto jsou postiženy především tamní obyvatele. My sice posilujeme politiku, ale je zapotřebí, aby ty prostředky byly zaměřeny konkrétně na lidi, na eh, tamní obyvatele, žijící v těchto podmínkách. Děkuji. Paní Sanchez. Gracias. Um, <clears throat> bueno, děkuji. Nosotros creemos que el coste eh, debe Děkuji, my se domníváme, že náklady v rozvojových v rozvinutých zemích jsou eh, také spojeny s historickým vývojem, s vývojem ekologickým, ale odpovědnost je velmi eh, roz, dílna. To, co jsme viděli v bodě 5, je však spojeno s financováním rozvoje. Mnohé věci však běží paralelně. Je zde však také nová část, která se týká také prostředků pro rozvoj jako takový. Evropská unie by svůj postoj měla změnit také vůči OSN, OECD a podobně, tedy hlavně hovořit o tom, co je střetel přijatelné. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl zmínit k otázce financování a také k koherenci naší politiky. Co se týče financování v této souvislosti, tak vidíme v návrhu usnesení, který byl předložen v bodě který jsem právě viděl, je to bod 2, že se zde hovoří o nutnosti uvolnit 100 miliard euro pro 2000 nebo do roku 2020. Na základě zkušeností, které jsme měli v, s financováním, si musíme uvědomit to, že v tomto výboru jsme si také říkali, že snižování dopadu na rozvoj rozvojové země by mělo být z eh, prostředků eh, dodatečných. To jsme si řekli jednomyslně. Jak eh, v členských státech, tak i v komisi Eh, jsme však neslyšeli jasné rozhodnutí. Pro mobilizaci eh, těch eh, několik miliard v Kodani jsme měli velké potíže, a tedy při rozdělování na členské státy a komisi. A já se domnívám, že tady vlastně si kolektivně něco nalháváme, nalháváme když říkáme, že do roku 2020 dáme k dispozici tento objem prostředků. Já tomu moc nevěřím. A proto bychom měli být spíše realističtí a měli bychom eh, spíše se věnovat koherenci eh, v politice. Eh, necháváme Německo samotné s její energetickou revolucí a já se domnívám, že bychom měli postupovat kolektivně. Buď všichni budeme mít úspěch, anebo jednotlivec bude neúspěšný. To je prostě uh, mast a především v redukci eh, skleníkových plynů toto platí. Zde eh, bychom měli tyto dvě záležitosti eh, zdůraznit, abychom nesklamali také rozvojové země, protože se domnívám, že nebudeme schopni zmobilizovat tento objem prostředků o něch 100 miliard. Finally, madame. A konečně paní Hubuk. Hovořili jsme hodně o penězích, o rozdělování nákladů, ale přitom bychom měli také eh, se zmínit o praktických otázkách, jako je zabezpečení potravinami. Eh, právě v souvislosti se změnami klimatu eh, musíme myslet na zemědělské modely v těchto regionech, kterých se to silně týká Nejde tedy jenom o rozdělení peněz, ale také o velmi praktické zájetosti, jako je vývoj takových zemědělských systémů a modelů, které odolají změnám klimatu. Pouze tak můžeme právo na potraviny, a je to lidské právo, dlouhodobě zajistit Máme sice toto právo deklarováno, ale máme téměř miliardu lidí eh, na světě, kteří hladoví. A v souvislosti se změnami klimatu toto bude velikánská výzva, takže i toto musíme zohlednit. Um, thank you. Děkuji. Toto je návrh, bude přeložen do dvou týdnů jej dostanete, pak budete moci přijít s pozměňovacími návrhy. Ještě předtím, než postoupíme dále, dám slovo Evropské komisi. V New Yorku dnes probíhá setkání na nejvyšší úrovni. Myslím, že tam bude předseda Barroso. Nevím, co řekne, ale asi se to dozvíme. A pak ještě bude prostor pro otázky. Takže Adalbert Jans z DG Klim. Děkuji, má slovo. Děkuji. Dovolte, abych nejprve poděkoval parlamentu za takový zájem o vyjednávání o klima a zvláště výboru DEVE za to, že přispěje k usnesení. Jednání o klimatu, jak připomněla paní předsedkyně, letos vstupují do zásadní fáze. Právě teď probíhá summit pod vedením eh, pan Kimuna a konference v Limě bude důležitým milníkem. Následovat bude konference v Paříži, kde doufáme se domluvíme na eh, globální úmluvě o klimatu. Nacházíme se v globálním kontextu, který se od Kodaně značně proměnil a máme důvody k opatrnému optimismu. Eh, naši klíčoví partneři jsou teď aktivnější, než byly v minulosti, zvláště USA, které jsou mnohem aktivnější v oblasti ochrany klimatu, a i Čína, která zavádí systém obchodu s povolenkami emisí a jde tím v závěsu za Evropskou unii. A i příklad Evropské unie samotné ukazuje, že úspěchy Evropy v kombinování ekonomického růstu a snižování emisí eh, se dostává stále většího mezinárodního uznání. My potřebujeme další náročné kroky a jak jsme slyšeli ze, ve zprávě mezivládního panelu o změně klimatu, zvláště v Paříži budeme hovořit o tom, že e, do konce století pravděpodobně dojde ke zvýšení teploty o 3 až 5 stupňů, což bude mít negativní dopad na řadu průmyslových odvětví, ale i na samotný život všech našich občanů. To je asi to, co zajímá tento výbor zvláště. Je důležité znovu připomínat, že změna klimatu je velice závažnou výzvou pro rozvoj a země, které potřebují nejvíce pomoci v rozvoji, mají také nejhorší situaci co do dopadu změny klimatu. A my potřebujeme zasáhnout, abychom zabránili negativním dopadům změny klimatu právě tam. Pakliže rozvojová pomoc nepřispěje k tomuto cíli, tak to bude podrývat její vlastní cíle. Z našeho hlediska lidské cíle rozvoje a klimatické cíle rozvoje jdou skutečně ruku v ruce. Stručně se zmíním o cílech, které si nastavila Evropská unie pro konferenci v Limně. Jde o to si ujasnit takzvané axiomatické informace, to je takový technický termín a jedná se o to, že loni ve Varšavě se všechny strany dohodly na předložení eh, tedy plánovaných národních příspěvků, takový návrh na příspěvky ke snížení emisí ještě před konferencí v Paříži a dohodnutí těchto axiomatických informací před limou je takový způsob předložení těchto předběžných závazků tak, aby byly pochopitelné a porovnatelné. A my je musíme pochopit a porovnat, aby nám bylo jasné, jak bude vypadat mezinárodní proces, který nám umožní kolektivně před Paříží zjistit, jestli tyto plánované příspěvky, tak jak budou na stole, budou dostačující. A druhou velice důležitou věcí, kterou EU chce lim, v Limě docílit, je to, jak tato nová dohoda o klimatu může vyřešit financování a také adaptaci na změnu klimatu. A to je nezbytné ke zvládnutí výzvy klimatu, zvláště v kontextu, kdy Evropská unie musí přijít s důvěryhodnou nabídkou v tomto směru. My jsme dnes od předsedy Barosa slyšeli, že Evropa poskytne 14 miliard financování změny klimatu svým partnerům v nadcházejících sedmi letech, to znamená VFR. Bude také potřeba zajistit, aby i ostatní rozvinuté země přispěly, aby přispěly i eh, rozvojové země a částečně rozvinuté země k financování změny klimatu a tato dohoda si také povšimne soukromého financování, protože míra eh, této výzvy je taková, že veřejné finance na to stačit nebudou. Padla také otázka nabídky Evropské unie, se kterou pojedeme do Limy jak my snížíme naše emise. Proto je velice důležité, aby se Evropská unie udržela svou vůdčí pozici, protože k nám celý svět vzlíží, bude chtít, abychom přišli s ambiciozní nabídkou a my se velice těšíme na rozhodnutí Evropské rady 23. října, se kterým pojedeme do OSN ještě před březnem 2015, co jsme dohodli v Paříži. A i dnes eh, předseda Barroso tento závazek znovu připomene. A konečně konference v Limně se také bude věnovat akcím před rokem 2020. Ne ve světle nové dohody o klimatu jako takové, ale o e, e, včasných akcích ze strany všech zúčastněných subjektů. Takže znovu zdůrazňuji, úspěch Evropské unie v Limě je naprosto nezbytný, abychom stihli splnit veškeré závazné termíny, ke kterým jsme se přihlásili v Paříži a proto také zvláště vítáme rozhodnutí parlamentu se k tomu rozhodným způsobem vyjádřit. Děkuji. Lhuta, pro pozměňovací návrhy tedy 14. října a překlad bude dostupný v příštím týdnu zhruba. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste přispěli do této diskuze. Čeká nás bod číslo 8 a to je hlasování o souhrném rozpočtu finanční rok 2015. Jedná se o stanovisko o usnesení o rozpočtu. A Spravodaj, pan Rubik, chce nám něco říci, nebo stačí, když budeme rovnou hlasovat? Dobře, můžeme tady rovnou hlasovat. Je tu kompromisní pozměňovací návrh podporovaný EPP, SAD, zelenými a FDD. Pokrývá pozměňovací návrhy 2, 3 a 4. A tento text je dostupný na vašich hlasovacích eh, seznamech. Já vím, že to nemáte celé ale můžete se podívat na tento text kompromisního pozměňovacího návrhu. Já to nebudu číst, protože to máte všichni před sebou. Než budeme hlasovat, přeskoušíme si techniku. Nyní budeme hlasovat elektronicky, eh, kdo si přeje mít, eh, dát si kávu. Končím hlasování. Většina si tedy chce dát kávu či čaj. Ono to nepomůže, stejně žádnou nedostaneme, jenom jsme zkoušeli, jak funguje technika. Já nemám hlasovací kartu, takže nedostanu ani čaj, ani kávu. Můžete mě prosím eh, připsat jako dodatečný hlas? Ano, když nám naznačíte, eh, že budete hlasovat tak či onak, mm, pokud budeme tedy hlasovat elektronicky. Ještě někdo nemá kartu? Prosím, eh, nezapomeňte vaše hlasovací karty příště. Prosím, vyzkoušejte si jiné místo, třeba to jinde bude fungovat. Abychom nemuseli připočítávat příliš mnoho hlasů ručně. Tak eh, všichni máte funkční kartičky, jste připraveni hlasovat. Ještě vám ponechám čas, paní Štajn, zdá ta další Stanička funguje. Okay, so we can, we can begin the votes now. Dobře, můžeme tedy začít hlasovat. Všechny pozměňovací návrhy, to pozměňovací návrh číslo jedna. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám tu ústní pozměňovací návrh. Žádá větší financování humanitárních eh, agentur jako lékaři bez hranic a další v dobách konfliktu a to, aby měl větší rozpočtovou podporu, zejména s ohledem na eh, krizi v Gaze, v Iráku a Sýrii, abychom udrželi velký eh, důraz na především lékařskou pomoc, vzdělávání, stejně jako v, eh, v, v západoafrických zemích, které jsou stěženy virem eboli. Takže to je pozměňovací návrh, který zde je a týká se odděleného hlasování. Přijímáme tento ústní pozměňovací návrh? Dobře, budeme tedy hlasovat. Nejdříve budeme hlasovat hodnotím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh číslo 2. Ne, ty odpadají, všechny další odpadají. E, Odstav 6, ten je stažen, takže číslo 6, pozměňovací návrh 6. Má dvě části. K první části, kdo je pro? Proti? Odpadá. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 7. Pan Rubik. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 8 musíme hlasovat. Ale ten je pokryt. Bylo řečeno. Takže půjdeme dál. Souhlasí s tím zpravodaj? Ano. Nyní budeme hlasovat o celém stanovisku. Bylo pozměněno, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Budeme nyní hlasovat elektronicky. O celém stanovisku zahajuji hlasování. Plus one, plus in favor. Plus jeden hlas pro další pro. Takže ty dva jsou pro a jsou navíc. Končím hlasování. 24 pro, 3 eh, proti, nikdo se nezdržel. Eh, je tedy toto stanovisko přijato. Děkuji vám mnohokrát. Další bod je bod číslo 9 a to je bod různé. Máte někdo něco do bodu různé? Prosím, paní Hautala má slovo. Děkuji. Máme chviličku a proto bych se ráda zmínila o věci, kterou jsem předtím zapomněla na schůzi koordinátorů. Ten eh, dopis 46 eh, poslanců, eh, myslím, že ji napsal panu Junkerovi s tím, že by si přáli nějaké změny v, v kompozici komise ohledně začlenění zodpovědnosti a udržitelného rozvoje. A já bych se ráda dozvěděla, zda členové tohoto výboru a také vy, paní předsedkyně, ehm, myslíte, že si něco takového, nebo můžeme se zasadit, aby si něco takového eh, stalo, protože je poněkud zastaralé, že přesně tento aspekt schází eh, v popisu kompetencí komisařů. Eh, to už jsme prodiskutovali v koordinátorech, mělo by se ní prodiskutovat ve skupinách. Eh, záleží na tom, co politické skupiny budou chtít učinit, bude zapotřebí to probrat eh, s kolegy. A už jako koordinátoři se nesejdeme teď při dalším zasedání pan Gerns. Já jsem neměl čas eh, i hned zareagovat ohledně klimatických změn a příspěvku komise. Měl jsem před sebou tak takovou eh, myšlenku, že prostředky, eh, které by měly být použity eh, na potírání dopadů klimatických změn, by měly jít z rozpočtu, který je mimo rozpočet pro rozvoj. Komise však řekla, že pokud nemůžeme použít prostředky pro rozvoj, tak by se zhoršila politika boje proti klimatickým změnám. Já se však domnívám, že využití našich prostředků by zase snížilo možnosti boje proti chudobě. Je to aspekt, který si musíme vyjasnit a e, obávám se, že e, to není dobré řešení, takže bych eh, byl velmi rád, kdybychom eh, to vyjasnili a na příští zasedání našeho výboru eh, bych toto chtěl dát na pořad jednání. Yes. Navrhněte Možná podíváme se na to příští zasedání. Takže konečně ke slyšením budou se konat příští týden a hlasování o Sacharově ceně 7. října. Nyní přejdeme do místnosti 2K. Q2 společně eh, s výborem eh, pro eh, zahraniční věci budeme debatovat o udělení Sacharovy ceny a děkuji vám za dnešní zasedání.